Čtvrtá informace. E, Dostaly se k nám šokující informace z Iránu od Eh, eh, začátku roku totiž tam bylo popraveno třikrát více lidí než ve stejném eh, období minulého roku. Zvláště jsme znepokojeni, že jsou odsuzováni k smrti političtí disidenti. Proto vyzýváme iránské orgány, aby dali moratorium, aby přestali vykonávat trest smrti a aby ho posléze vůbec vypustili ze seznamu trestů uplatňovaných v této zemi. Další oznámení podepsání právních aktů, které byly přijaty v rámci normálního legislativního postupu. Chci vás informovat, že předseda rady a já ve středu podepíšeme čtyři takovéto akty, které byly přijaty v rámci normálního legislativního postupu v souladu s článkem 74 jednacího